Chers je Kolegové, milé kolegyně, prosím, abyste se posadili na svá místa. La séance est reprise. dnešní schůzi a dnešní dopoledne budeme věnovat skutečně pouze několika hlasováním. První dvě se týkají dalšího eh, finančního rámce, víceletého rámce. Izabel Tomá je naší zpravodajkou a poté je to iniciativní zpráva ohledně nových vlastních zdrojů. Je to zpráva Žerata Dupré a Januše Levandovského. Takže jestli dovolíte, tak nejdříve kartičky bychom vyzkoušeli. Uděláme takový test hlasovací. Le scrutin est ouvert. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. 27 karet máme. 23, 24, 25. Dva kolegové tam zatím nehlasovali. I když teda ty kartičky už tam vidím. 26 hlasovalo. 27 už nám hlasovalo. Takže končím hlasování. Dobře, takže začínáme. Je to nejprve zpráva z vlastní iniciativy, pokud jde o příští víceletý finanční rámec po roce 2020. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti. Uvěříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Velkou většinou. bych to byla 52, takže 54 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, 50, eh, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, ověříme, zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 13 pro, 12 proti. A takže ne, takže je to zamítnuto. Dobře, zamítnuto. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se přijatom. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 plus 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142, 143 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 150, 151, 152, 153, identické návrhy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. 227 bylo staženo 158 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 164 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. 168. Dobře, můžeme hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 proti, 11 pro, 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 192 ve dvou částech. První část až po slova other programs. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. 202 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 212 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 213 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato 222 pro, proti, zdrželi se, přijato 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 224 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 225 pro, proti, zdrželi se, přijato. 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdrželi se, přijato. 230, 31, 2, 3, 4, 5 to můžeme všechno odhlasovat an blok. Týká se to pod odstavce 9, odstavce 42 a 43, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 236 pro, proti, ale to byla součást bloku? Já jsem to sice neoznámila, ale tak budeme to považovat prostě za samozřejmost, takže 237. No 237 pro, proti. Ověříme. Ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 21 proti, 13 pro. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, přijato. 265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 285 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 285 proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijato. 312 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 314 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se přijato. 328 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, přijato 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 37 pro, proti, přijato. Dále je to 359 pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 19 pro, 15 proti. 362 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 391 s ústním pozměňovacím textem, který máte k dispozici pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 412 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 413 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 414 pro, proti, zdrželi se, přijato. 415 pro, proti, zdrželi se, přijato. 416 a 17 identické návrhy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 418 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 422 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 427 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 435 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 436 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, z, přijato. Omlouvá se pan předseda. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. A, takže opravdu skutečně vás prosím, abyste zvedali ruce. Takže je to 472 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 496 pro, proti, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 proti, 13 pro. 497 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní to bude 506. Máme tam oddělené hlasování, požádali o to EPP a SAD. Takže první část až po slova ex ante conditionalities pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část která, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 508 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 510 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 519 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 513 ve dvou částech. První část až po slova education and healthcare. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 536 pro? Proti? zdrželi se, přijato. 535 pro. Aha, to nám vypadlo. Takže kompromis 48 pro, 4 proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 556 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 569 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 599 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 612 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 604 pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 pro, 16 proti. 628 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 629 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 639 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 640 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 642 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 644 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme. Zahajuji hlasování. 644. Hlasovali všichni. Končím hlasování zamítnuto 22 proti, 14 pro. 645 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 646 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 647 pro, proti. Ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, Končím hlasování. No. Takže máme tam 16 proti 16. Pane Olbrichte, hlasoval? Ano, hlasoval, takže zamítnu to. No, skutečně těsně. Kompromis 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 659 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 660, 661, identické, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 663 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 662 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 664 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 676. Ve dvou částech. První část až po slova gender balance pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto 22 proti, 14 pro. 677 v dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 591. Pouze hlasujeme o druhé části. Tam máme ústní pozměňovací návrh. Máte k němu text, kdo je pro, proti. Ověříme, ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 18 pro, 16 proti. Kompromis 60. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Prosím skutečně, abyste zvedali ruce pro nebo proti, samozřejmě, nebo se zdržet. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh k odstavci 97. Tam dodáme jednu větu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 680 jsme stáhli, 682 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 683 pro, proti, zdrželi se přijato, 172, ta nám rovněž vypadla. 678 rovněž. Takže se tím dostáváme To znamená, že tu budou právní stanoviska jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pětka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Šest, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sedm, sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Devítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Desítka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Bod odůvodnění 12. A pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. E, nyní pozměňovací návrh 18, ten je zamítnut.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 to prověříme. Nebylo to jednoznačné, takže hlasujeme elektronicky o 24. Prosím, hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to velkou většinou zamítnuto. Prosím, zvedejte ruce pořádně. 25. To je pokryto, takže 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní stanoviska. Za regi. Celá řada těch pozměňovacích návrhů je pokryto, takže C, kdo je pro, proti, zdrželi se, zam, zamítnuto avko, to je pokryto, kont a Nyní tedy budeme hlasovat o unblock o těch stanoviscích nebo odstavcích, které nejsou pokryty, takže kdo je pro? Pane Depre? Chcete o tom odděleně hlasovat? Dobře, takže budeme hlasovat odděleně, takže odstavec 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel,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 A nyní tady výbor PECH, odstavec 13, kdo je pro, to jsou tedy různé odstavce, které nejsou pokryty. Jestli myslíte si, že bychom o nich mohli hlasovat unblock? Já eh, tady nepřijímám 29 a 30. Bohužel řečník hovoří bez mikrofonu. Dobře, takže 29 a 30. To, to bude výjimka. Takže 13 až 27, říká pan předseda. Možná, že by bylo jednodušší hlasovat odstavec po odstavci. Takže 13. Dobře, kdo je pro? Kdo se zdržel? Zamítnuto 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 A FED, to je všechno pokryto. Envy, Envy, dvojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, třináct, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel,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 kdo se zdržel, zamítnuto, kdy 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kdy 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kdy 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kdy 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kdy 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 25, kdy 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, Dev DV. Můžeme hlasovat unblock o e, stanovisku DV. Nejsou žádné námitky. Dobře, takže DV, DV 20, 21, 31, 34, 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A je to zamítnuto. A nyní o celém textu v pozměněné podobě. Zahajuji tedy jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. A hlasování končí. Je to přijato 29 pro, 4 proti. Tři poslanci se zdrželi. Takže blahopřejeme našema, našem dvěma spoluspravodajům Janovi a Izabele. A také děkujeme všem spolupracovníkům, stínovým zpravodajům za přípravu kompromisních pozměňovacích návrhů, což nepochybně nebylo jednoduché. A nyní tedy uděláme krátkou přestávku, tak abyste si mohli připít na zdraví. Vous en la nécessité Tak, <clears throat> dobře. Bon, vous êtes prêts pour les ressources, les nouvelles ressources. Jste teď připraveni na nové vlastní zdroje? Děkuji opět oběma zpravodajům za to, že připravili hlasovací seznam a především tedy kompromisní návrhy. Vous êtes prêts Donc nous avons à nous prononcer maintenant. <clears throat> Dobře, jsme připraveni a to znamená, že se budeme věnovat zprávě z vlastní iniciativy, kterou připravili Gerard Depré a Januš Levandovský. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo, kdo je proti? to raději prověříme. Takže hlasujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. 18 hlasů pro, 17 proti. Dobře. Trojka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 kdo se zdržel, zamítnuto 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, při... zamítnuto 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 81, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 83, to bylo staženo. A nyní kompromis 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 88, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis, deva, eh, kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se. A omlouvám se, ještě 89, takže kdo je pro, kdo je proti, Není to jasné, protože všichni nezvedají ruku, takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí a je to zamítnuto. 20 hlasů proti, 14 pro. A nyní tedy 19. Eh, Kdo je pro? Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 90, 4 a 95, to jsou identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 99, 100, 102, 105 a 111. O nich budeme hlasovat unblock, pokud se tak. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto 101. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní pozměňovací návrh 107. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 106. Kdo je pro, kdo je proti,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 zamítnuto. 116, 118, 120, 124 a 126. Můžeme eh, o nich hlasovat unblock, kdo je pro, pro ty uvedené pozměňovací návrhy, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. Kompromis 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní odstavec 42, pozměňovací návrh 125, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. To raději prověříme, takže budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to zamítnuto 20 ku 14. Kompromis 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? schváleno 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní pozměňovací návrh 132, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 134, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 133, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 135, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 136, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 27a. Kdo je pra, pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 50, pozměňovací návrh 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 28a, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 28b, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 28d, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Envy Takže pozměňovací návrh 157 a nebo NV5. Takže NV5, kdo je pro, kdo je pro NV5, kdo je pro, kdo, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní 157 to padá. Takže kompromis 28e. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 163. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Vy nezvedáte ruce. Nemůžeme, a nyní tady musíme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování, je to o 163. Hlasovali všichni, hlasování končí. A je to Přijato 21 ku 14. 165. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 166. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 167, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 168, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní se dostáváme k bodům odůvodnění. Kompromis 31, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní stanoviska. Takže stanovisko INTA, odstavec 5 a 6, ty nejsou pokryty, takže Budeme hlasovat unblock, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o textu jako celku v pozměněné podobě a bude to jmenovité hlasování a to hlasování je tímto zahájeno. Hlasování končí. Tak, eh, teď už konečně hlasovali všichni, takže můžu hlasování ukončit. Je to 31 hlasů pro, 4 proti, jeden poslanec se zdržel. Takže blahopřejeme Gerardu Depré a Janušu Levandovský takže to tedy prošlo. Blahopřejeme vám. Félicitations à nos collaborateurs, parce que... Děkujeme také všem spolupracovníkům. co tady z Tak. Ne. Tak a teď o nových vlastních prostředcích a víceletém finančním eh, rámci už se hlasovalo, eh, přesto bychom neměli podcenit eh, nadcházející zprávu. Chtěl bych vyzvihnout význam ještě jednou, protože máme pozměňovací návrh, který ovšem není přípustný sice text o uhlí a oceli. Nominál? Tak, uděláme to eh, jmenovitým hlasováním. Text tedy nemůže být pozměněn a hlasování tímto zahajuji. Tout le monde a voté Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to schváleno 28 hlasů pro, 2 proti a 2 se zdrželi. Takže blahopřejeme panu zpravodaji, děkuje pan zpravodaj. Tak, toto je velmi zajímavá zpráva, takže vám děkuji za potlesk.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 proti, zdrželi se, zamítnuto sedmička, pro, proti, zdrželi se. Takže to musíme uvěřit. Zahajuji hlasování. Sedmička. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 23 pro, 7 proti. Já se omlouvám, ale skutečně, prosím, zvedejte ruce. Čtyřka pro, proti. Zdrželi se. Tak osmička. Osmička, kdo je pro? Proti. Já mám pocit, že to bylo úplně stejně, takže to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. 26 pro, 6 proti, ale nezvedáte ruce. Takže prosím, dejte si, já nevím, trochu vody, napijte se a, a hlasujeme. Takže další návrh pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti,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 Šestnáctka, říká pan předseda. Ne, ne, ne. Šestnáctku jsme odhlasovali, takže sedmnáctka. Omlouvám se, říká pan předseda. Sedmnáctka, ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 18 proti, 14 pro. 108, 18 eh, pro, proti, zdrželi se. Přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní celý text odhlasujeme a jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 30 pro, 2 proti. Blahopřejeme eh, našemu kolegovi Pájetovi. A nyní to bude Další zpráva, která se rovněž týká prostředků pro přizpůsobení globalizaci. Je to zpráva kolegy Estebana Gonzalese Ponce. Je to záležitost, která se týká EGF Galicii. Nejprve jednička. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno dvojka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři, pro, s odděleným hlasováním, které požaduje zpravodaj. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. To nebylo jasné. Zahajuji hlasování. Můžeme hlasovat o druhé části. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto 17 proti 15 pro. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, strže přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se přijato. Třináct pro, proti, zdrželi se přijato. Čtrnáct pro, proti, schváleno. A nyní celý text, tak jak jsme ho pozměnili, budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 pro, jeden proti a jeden se zdržel. Blahopřejeme zpravodaji. A nyní to je další text naší kolegyně z Vajdere. A je to text, který se týká možností rybolovných práv a finanční příspěvek Evropské unie pro partnerství. Budeme hlasovat o celém textu. Hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. V podstatě budeme hlasovat dvakrát. První hlasování se týká té dohody o partnerství. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní o celém stanovisku hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Hlasovali všichni? Dva sice hlasovali, nebo teda jsou tam kartičky, ale nevidím ten výsledek. Končím hlasování. Schváleno 27 pro, 3 hlasy proti. Blahopřejeme kolegyni Vajdere. A nyní to budou finanční nástroje. Následuje přeskum v polovině období v roce 2017 a budoucí vývoj po roce 2020, určitá architektura těchto nástrojů. Jednička pro, proti. To nebylo úplně jasné, takže ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno 22 pro, 8 proti. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka byla stažena, takže desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvanáctka, ústní návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme elektronicky třináctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 14. Takže ne, říká pan předseda. Naopak, zamítnuto 17 proti 14 pro. 14 pro. Proti. Zdrželi se, přijato. 15 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní o celém textu hlasujeme jmenovitě. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 28 pro, 4 proti. Nikdo se nestršel. Blahopřeji zpravodaji. A nyní to budou transfery. To znamená, je to rok 2018, to budou ty další hlasy, které se týkají dobou stanovisek pozitivních, které jsme předložili k Fondu přizpůsobení se globalizaci. Takže to si myslím, pane zpravodaj, že asi nepotřebujeme nějaké k tomu dlouhé úvody. Ne, pane předsedo, určitě ne. Vlastně jsou to první dva transfery rozpočtu 2018. Toto jsou následky těch dvou hlasovaných, odhlasovaných zpráv Eh, pana Gonzálese ohledně propuštění v Galicii a pana Paeta, to bylo propuštění ve Švédsku Ericssonem. To jsou velice teda dvě konkrétní položky. Nejprve je to transfer pro Švédsko 2 miliony 130 tisíc a 40, 400 eur z EGF do hlavní položky tohoto fondu to je vlastně následek toho, že jsme schválili zprávu pana Paeta. Navrhuji, abychom hlasovali pro. A poté to bude druhý transfer. 720 tisíc eur z rezervního fondu do hlavní položky EGF fondu a právě díky tomu, že jsme odhlasovali návrh pana Ponce, je to částka španělských úřadů, které využili pro mm, pokrytí těchto nákladů spojených s, propuštění, s propuštěním Galicii, takže navrhuje rovněž hlasovat pro. Děkujeme panu zpravodaji, myslím si, že další informace nepotřebujeme, takže můžeme eh, hlasovat eh, nyní k tomu prvnímu transferu. Takže elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Eh, Zdá se, že někdo tam nechal sice kartičku, ale nehlasuje. Takže ještě jednou, prosím. Končím hlasování. Přijato 27 pro, 3 proti. A nyní to je ten druhý transfer, který se týká Galicie. Elektronické hlasování, které nyní zahajuji. Končím hlasování. 28 pro, 2 proti. A tím se dostáváme k dalším oddílům rozpočtu. Eh, Richard Ashford je naším zpravodajem. Ano, děkuji. Eh, pane předsedo, eh, dva eh, převody, které, které je tentokrát požádáno. První se týká modifikace plánu pracovních míst ve výboru regionu a ten druhý je převod z Evropské přenos Evropského parlamentu. Nejprve se tady poprvé zabýváme úpravami plánu pracovních míst výboru regionu. Žádost je, aby bylo převedeno i 1,86 na permanentní a za druhé o jedna jedná se z 1 STC Dobré zprávy jsou tady, že v podstatě to představuje úspory, budou tady úspory 368 eur. 360, 368 eur a 90 centů po období 10 měsíců. A e, e, druhá záležitost, ta byla trošku složitější a sice jde eh, o převod Evropského eh, parlamentu. Eh, v zásadě DG.com žádal o převod 3 milionů eur z položky 3, 4, 2, 4 do eh, položky 1, 4, 2, L, 2, eh, L a eh, tady máme výdaje, jde o účast na veřejných záležitostech a toto bylo převedeno do jiných záležitostí sekretariátu a do práce politických skupin a toto má co dočinění s Ehm, evropskými volbami, které ehm, se budou konat příští rok a účelem je umožnit ehm, styčným důstojníkům, aby najímali dalších 49 smluvních asistentů, tak aby zvládali komunikaci v rámci volební kampaně. A v listopadu 2017 byro eh, rozhodlo rozpracovat decentralizovanou kampaň komunikační a eh, o to právě tady jde Hlasování bude eh, nutné, bude se požádat hlasování. Vím, eh, že eh, někteří z vás si těmto to leželo na srdci, stejně tak jako mě, a proto byl poslán dopis mm, DG. Žádali jsme vyjasnění těchto bodů a myslím si, že mohu říct, že teď jsme, že máme odpověď a to přišlo z DG, DG.com, toto je uspokojivé a pokrylo to otázky, které jsme eh, tady kladli. Eh, zklamáním tady je, eh, to bych řekl já, že tyto styčné organizace diskutovaly o Eh, volební kampani 2019. Ehm, eh, je to v rozpočtu 2018, to znamená, tímto jsme se eh, zabývali a o tři týdny později parlamentní byro rozhodlo, že budou chtít změnit věci a budou chtít zavést decentralizovaný plán komunikační. Takže si myslím, že to je dost neuspokojivé a mluvil jsem o tomto s Paulem Rubigem a myslím si, že do budoucna se musíme dohodnout na tom, jak budeme postupovat. Ovšem, kolegové Ehm, ehm, dostali eh, odpovědi, ty jsme dostali na otázky, které byly eh, předloženy ehm, eh, o věcech, které byly žádány a nevidím důvod, proč bychom měli proti tomu transferu něco mít. Děkujeme, pane zpravodaji. Pan Doč Gio je zde rovněž přítomen generální ředitel DG.com. Chcete, pane řediteli, Eh, se k tomuto tématu vyjádřit. Hmm, samozřejmě, že to může vyvolat určité obavy před vlastně ukončením eh, roku eh, nebo v podstatě mm, toho, že jsme tam udělali úpravy k tomuto rozpočtu před ukončením roku 2017 a na to chcete reagovat. Předsedo, byly to otázky, které mě přednesli kolegové, bylo to dopisem DGCOM a já jsem mě tady poskytl obsáhlou adekvátní odpověď. Řada kolegů měla výhrady možná by bylo zapotřebí to dále mě vyjasnit a pokud by tady byli zástupci DGCOM, ano vím, že tady eh, jsou, tak by možná se rádi vyjádřili k tomuto tématu. Y a-t-il des questions Je n'en vois pas. Il s'agit de transfert qui, s'il n'y a pas d'objection, no, pokud teda nebudete mít tak žádné k tomu námitky, aha, už to vidím, musíme, musíme hlasovat, čili 49 eh, pracovních míst elektronicky, o tom budeme hlasovat, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ne. Jedna karta zatím ještě není započtená. Končím hlasování. Přijato 23 pro, 5 proti. A nyní je to výbor regionu. Pokud nemáte žádné námitky, můžeme to považovat za schválený návrh naším výborem. Pokud jde o politiku v oblasti nemovitostí, tak tam nebudeme hlasovat, což znamená, že jsme vyčerpali celý dnešní program. Další schůze proběhne u 8.3. od 9 do 12.30. Děkuji vám, milí kolegové, za to, že jste se dostavili v takovém velkém počtu k tomuto důležitému tématu týkajícímu se budoucnosti Evropské unie.